I'd like then to close the speakers list uh, because uh, we, need to conclude this session by around 12. So, uh, right. Mrs. Reutová. Děkuji, pane předsedo. Eh, já mám trošku problém s tou diskuzí, která se vleče několik měsíců a obávám se, že se povleče ještě mnoho dalších měsíců. Eh, v první řadě si myslím, že náš výbor by měl mít politickou schodu napříč tedy mm, našimi politickými frakcemi o tom, že chceme eh, zvýšit důvěru mm, evropských spotřebitelů ve vnitřní trh. To je základní prostě politické sdělení, které by měla tato směrnice eh, posílit. Pokud tomu tak skutečně je, potom tady nastává problém, který už je jenom technického rázu. A já z těch všech diskuzí, které už proběhly, si jsem, eh, jsem nabila dojmu, že eh, se tady mísí různé informace, které nejsou přesné. Eh, tady mě trošku postrádám vůdčí úlohu v tomto případě komise, protože ty technické rozdíly, které existují v aplikaci práva, případně v nějakých prováděcích nařízeních a tak dále, nebo v nějakých um, Eh, v nějakých eh, precedentních eh, stanoviscích jednotlivých soudů, to je něco, co není jednoduché přesně zjistit a my bychom opravdu měli přesně vědět, v čem se liší Eh, vlastně práva spotřebitelů v jednotlivých členských zemích. Eh, obracím se na, eh, na zástupce komise, aby nám opravdu přesně a podrobně, já vím, že to, ta studie má tisíce stran, ale aby nám skutečně vytvořili nějakou jasnou tabulku, ve které by nám ujasnili, kde jsou skutečně ta práva natolik odlišná, že vlastně je nepokrývá současné právo. Druhý problém, který tady vidím, je Eh, zda chceme anebo nechceme ovlivňovat obchodní politiku uvnitř jednotlivých členských států. Tady jsem trošku opatrná, protože například si dovedu představit a vím, že určité, eh, určitá přidaná hodnota může být v prodloužení prostě mm, mm, záruky a tak dále, ale také se to samozřejmě promítá do ceny toho výrobku, takže někdo sníží cenu, někdo naopak tedy přidává kvalitu eh, nebo nějaký servis a tak dále. Tudíž je otázka, jestli toto chceme harmonizovat a jestli to je opravdu nutné, jestli naopak to je, není to e, kouzlo vlastně toho vnitřního trhu a ta podnikavost, kterou chceme spíše podporovat uvnitř Evropy. Takže e, já bych velmi chtěla odlišit e, tu technickou stránku a chci prosím komisi, aby jasně řekla, Eh, proč například musíme mít maximální a proč nemůžeme mít minimální harmonizaci, respektive jaké výhody jsou z té maximální harmonizace. Já eh, jsem velmi podporuji komisi v tomto návrhu principiálně, protože si velice přeji, abychom posílili přeshraniční obchodování a obchodování přes internet jak uvnitř členských států, tak mezi. A sjednocení definic a jasnost eh, pro spotřebitele, kteří by měli vědět, že i když je to napsané v jiném jazyce, než kterému oni rozumí, ale ví, že prostě obecně platí to, to, to, ať je kdekoliv v členské unii, to je to klíčové, co by mělo zvýšit důvěru ve vnitřní trh. To je největší e, vlastně deviza, kterou má Evropská unie, je prohlubování a dokonání vnitřního trhu. Bo jedna z největších deviz. A my jsme za to odpovědní. Děkuji. Uh, thank you very much. Um...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 Eh, vážený pane předsedo, eh, eh, kolegyně, kolegové, spolupracovníci komise, spolupracovníci všech mých europoslanců. Volím takhle široké oslovení, nezapomínám také na tlumočníky z jednoho prostého důvodu, protože, tak jak říkal předseda, jsem tady, jsem tady nový, takže se potýkám s věcmi typu procedurálního charakteru, dívám se, kdo je kdo ve výborně zpracovaných dokumentech Eh, na druhou stranu já osobně se věnuji několik let eh, otázkám eh, tzv. better regulation, otázkám regulací, takže v tomto případě se nabízím a jsem k dispozici všem svým kolegům a spolupracovníkům v tomto, v tomto segmentu. A co se týče teď toho konkrétního návrhu směrnice o právech spotřebitelů, tak je na místě ocenit snahu komise ve dvou hlavních oblastech. Za prvé je to zjednodušení dosud roztříštěné právní úpravy kdy byla nová směrnice, měla zastřešit dosud obsaženou problematiku ve čtyřech eh, právních předpisech, což výrazně zjednoduší, zjednoduší právní eh, předpisy eh, a je to ukázkový příklad better regulation, což se objeví v konečném důsledku i v legislativě v jednotlivých státech. Za druhé je potřeba ocenit, že návrh pod taktovkou švédského předsednictví nadále drží myšlenku té úplné harmonizace, přestože někteří kolegové se k ní vymezují obráceně. E, protože dosud byl v oblasti ochrany spotřebitelů uplatňován princip spíše té minimální harmonizace, spočívající v tom, aby si členské státy mohly ponechat regulaci přísnější, než dožaduje Evropská unie. Uplatňování tohoto principu e, má dosud negativní dopady, promítající se zejména v oblasti elektronického obchodu mezi členskými státy, protože celá řada podnikatelů v podstatě nemá vůli prodávat zboží spotřebitelům v jiných státech. V konečném důsledku tak v podstatě neexistuje efektivní spotřebitelský vnitřní trh. Dovoluji si proto apelovat na zástupce jednotlivých členských států, na své eh, kolegy, Nedopustíme rozbití této snahy komise, jejíž záměrem je uplatnění better regulation a dosažení efektivního spotřebitelského trhu. Děkuji. thank you very much for, I think, getting very much to the heart of the matter of the Commission's proposal. Uh, right, um, next. Uh, uh, next. Oh, well, we've temporarily lost our sheet. Here. Uh, Mr. Barnier, I'm very sorry. Yeah. Uh, Mr. Barnier is next on my list. No, it's under here. Merci, Monsieur le Président. Euh, à mon tour, je voudrais faire quelques observations sur un texte à la fois très important et très, très complexe, et donc euh,